Vážené kolegyně, vážení kolegové, přeji vám dobré odpoledne a začneme bodem 17, Evropská pohraniční a pobřežní stráž. Tak jak vidíte, je mezi námi pan místo předseda komise, pan Timmermans, kterého velice vřele vítáme. A mm, nejprve tedy probereme ty body, které jsou na pořadu jednání a pak se budeme věnovat jeho otázce. Děkuji, eh, Franci, že jsi přišel na naše jednání. Takže co se týče Evropské pohraniční a pobřežní stráže, zpravodajkou je paní Mecola a rovnou jí dávám slovo, aby nás eh, seznámila s tím, jak eh, vypadají jednání a triálogy. Děkuji. Prosím, to máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych také nejprve chtěla přivítat pana místo předsedu. Chci říci, že proběhly tři triálogy prozatím. zatím. Učinili jsme tam výrazný pokrok v mnoho takových velkých politických problémech, které jsme řešili a je e, také popíši. Takže za prvé, co se týče e, té e, vlastní operativní jednotky, do roku 2027 zde má být těch 10 tisíc operačních pracovníků. Chceme, navrhujeme, aby tam byly čtyři kategorie, to bylo v zásadě přijato. Také tam zůstávají odkazy na možnost, aby Eh, agentura mohla zřídit eh, výcvikovou akademii, školicí středisko, ale zatím ještě tady úplně nevíme, jak přesně ten mechanismus bude fungovat, protože pro radu a členské státy je toto velice citlivé. Také jsme se dohodli, že všechny odkozy na kontrolní eh, systémy nebudeme, vyškrtneme, protože tam zatím ještě to není jasně řečeno. Také chceme posílit úlohu pracovníka pro základní práva. Také jsme se dohodli, že tam bude i zástupce tohoto pracovníka pro lidská práva a také chceme zaručit nezávislost a autonomii této role. Rada souhlasila s našimi návrhy a chce, aby tedy zde byla tedy ta nová úloha, která se týká monitorování lidských práv, to znamená, bude zde e, respekt lidských práv ve všech aktivitách této agentury. Stále ještě jednáme s radou, abychom do této role mohli přiřadit dostatečný počet pracovníků. Také chceme posílit mechanismus podávání stížností možností v souladu s tím, co Evropská unie eh, Evropský parlament připravil vlastní zprávy, na které jsem pracovala já a Skykel během tohoto mandátu. Tam jsme se také dohodli, že ve třetích zemí nebo nějaké, v, nějaké, v nějaké třetí země by mohlo být středisko a že by to tedy také bylo podle operačních eh, potřeb agentury. Také se držíme stávajících eh, nařízení, stávající regulace. Ehm, v této věci jsme zatím ještě nedosáhly dohody. A pak je tam ještě možnost, aby agentura se e, zapojovala do návratových operací mezi dvěma třetími zeměmi. My na, my na tom trváme, aby toto by ne, ne, nemohlo být dovoleno, protože je to spojeno s určitými riziky. Dále chci říci, že naše pozice byla plně vzata na vědomí, taky se nám e, podařilo dosáhnout, že agentura nebude využívat prostředky k tomu, aby podpořila Eh, co se týče eh, co se týče rozšiřování informací, eh, tak to také bylo, informace pro členská státy také bylo schváleno a je zde ještě mnoho práce, která musí být učiněna, zejména co se týče zprávy, ale jsem přesvědčena, že se nám podaří příští týden během trialogu dosáhnout dohody a doufám, že do té doby se mi také vrátí hlas. Ano, takže to je to trošku podobné jako, um, je to trošku podobný problém, jako měla paní premiérka Tereza Mayová, ale tak, já jsem to tak nemyslela, omlouvám se, že jsem to řekl. Dobře, děkujeme Roberto, děkujeme za tuto zprávu. Chci říct si, že stínový zpravodaj za Alde je zde Natal Petr. Takže Petr. Ano, děkuji. Děkuji za slovo, nic se neděje. Já chci říci, že jsme během schůze stínových zpravodajů měli mnoho konstruktivních eh, rozhovorů, také zde existuje dobrá spolupráce mezi, mezi zpravodajkou a mezi mou frakcí. Podporujeme plně to, eh, co navrhuje zpravodajka. Je nám jenom trošičku líto, že zároveň Eh, došlo k dobrému vývoji v oble, ohledně Frontexu, ale není tomu tak v eh, ohledně Evropské agentury pro azyl. Myslíme si, že by to se spíše mělo řešit společně, ale vypadá to tak, že rada nemá dostatek politické vůle k tomu, aby to byla nějaká Evropská agentura pro azyl. Ale jinak se, jak jsem říkal, tak plně podporujeme linie paní zpravodajky a doufáme, že konec to mm, řešení nebo ten závěr těch vyjednávání bude úspěšný. Děkuji. A ty jsi byl stínovým zpravodem za SAD a teď je zde Natali za ALDE. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane místo předsedo Timmermansi. Pár slov jako stínová zpravodajka za naši skupinu. Chci poděkovat Robertě, eh, která prostě hýřila energii a mm, mm, řídila naši práci v duchu výborné spolupráce, abychom byli schopni do příštího týdne dosáhnout politické schody, aby, abychom získ, měli šanci získat velkou většinu za svou politickou skupinu. Samozřejmě my velice blízce sledujeme všechno, co se týká vzdělávání a také bdíme nad formulacemi a nad administrativní radou, abychom posílili Frontex, což je agentura, která e, získává stále na větším významu v Evropské unii, aby se rozšířil její mandát, její autonomie, tak jak to mm, řekla již Roberta. Všechny tyto kapacity pro tuto agenturu jsou nesmírně důležité a my spolupracujeme s paní zpravodajkou a dalšími stínovými zpravodajkami v tomto ohledu. Je tady jeden bod, který se týká role Frontexu v organizaci navracení do třetích zemí. o tom už jsme hovořili před dvěma lety, když začaly první práce na Frontexu. Mm, nás tady není moc, ale přece jenom bych ráda připomněla zcela jasnou pozici našeho parlamentu i také mé skupiny, se stávající v tom domnívat se, že agentura nemá organizovat navracení eh, příslušníků třetích států z třetí země do jiné třetí země. To není její role. Má se maximálně soustředit na ochranu vnější hranice Evropské unie. Děkuji mnohokrát ještě jednou Robertě, budeme pokračovat jistě v eh, tom dobrém duchu a očekávám, že tedy příští týden se nám podaří deblokovat ty politické bloky, abychom eh, přispěli k vytvoření příkladného nařízení a solidního nařízení. Děkuji. Thank you very much. Děkuji, Natalie. A myslím si, že to je vše. Děkuji, Roberto, a budete informováni. Ještě než se dostaneme k bodu o Maďarsku, tak máme ještě jeden bod na pořadu jednání. E, nebo ne? Nakonec to nebude na pořadu jednání. Takže můžeme přejít k bodu 21 který se týká Maďarska. Ještě jednou zde vřele vítám pana místopředsedu Evropské komise France Timmermanse. Vážené kolegyně, kolegové, jak víte, 12. září schválil Evropský parlament ehm, zprávu, který řík, vybízí radu, aby podle článku 7 odstavce 1 smlouvy o Evropské unii rozhodla, zda existuje zřejmé nebezpečí, že Maďarsko závažně porušuje hodnoty, na nichž je Evropská unie založena po, pro výbor Libe je zde možnost výměny názoru, budeme také ještě, bude zde také možnost odvodněného stanoviska a samozřejmě jsme rádi, že jste mezi námi. Eh, máme zde také eh, pana, kromě pana Timmermanse, zde také pan Kalen Stojka, eh, mm, stálý zástupce pro politiku a bezpečnostní výbor z rumunského předsednictví. Také jsou zde naše stínové zpravodajové, pan um, Chtěl bych tedy poděkovat všem eh, hostům za to, že jsou přítomní na dnešním jednání. A nejprve dám slovo panu místopředsedovi. Pane místopředsedo Timmermanci, máte slovo a ještě jednou vás to vřele vítám. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat výboru pro občanské svobody za to, že jste dnes eh, dali na pořad svého jednání tento bod o Maďarsku. Eh, naposled jsem vás informoval 30. ledna na plenárním zasedání o tom, jak vypadá aktuální situace. Jak už jsem říkala, Evropská komise sdílí mnoho různých eh, znepokojení, které jsou také ve zprávě Evropského parlamentu. Týká se to hlavně základních práv, korupce, toho zacházení s Romy a nezávislosti soudnictví. Já bych vás dnes chtěl eh, informovat o aktuálním vývoji od ledna a zejména se to týká také, nebo týká se to i toho, jak to vypadá na radě. Bohužel se situace nezlepšila, e, ty body, e, ty naše obavy se nějak e, nerozpílely a navíc ještě objevily ještě další důvody ke znepokojení. Víme, že zde byla nová kampaň maďarské vlády s billboardy, s různou reklamou a bylo to vlastně ústy prezidenta Maďarska, který útočil na premiéra eh, Maďarska, který útočil na Evropskou unii, na předsedu Evropské komise, eh, pana Junkra. Tato kampaň stále pokračuje navzdory kritiky ze z mnoha stran. Eh, my jsme je velice jasně řekli, že to, že rozhodně jsme se vyhradili proti nějakým tedy teoriím, že se jedná o nějaké spiknutí a o, nějaký, nějaký, o nějakou snahu Eh, migrací eh, porušit Evropu. Eh, budeme stále hovořit a vystupovat proti proti těmto výrokům a chci říci, že Evropská unie je v tom zajedno a zajedno je s námi i Evropský parlament. Evropská komise chce říct jasně, že zde není žádná konspirace, žádné spiknutí a je, jsou zde pouze fakta a nic než fakta je důležité eh, si uvědomit, že každý členský stát Evropské unie eh, musí pečovat o svou občanskou společnost, ale bohužel se ukazuje, že zde se to tedy neukazuje. Eh, v Maďarsku se stále zmenšuje prostor pro občanské společnosti. 24. ledna se komise rozhodla eh, vyslat odvodněné stanovisko Maďarsku. Bylo to na, eh, ohledně takzvané Zastavte Soroše, bylo to legislativa hm, přezdívaná Zastavte Soroše, která dále eh, napří, pak je zde legislativa, která omezuje udělení azylu. Eh, a eh, Maďarsko bylo vyzváno, aby zlepšilo situaci, jinak se komise uchylí k soudnímu dvoru. V tomto kontextu je důležité si uvědomit, že 13. února se Evropský soud pro lidská práva eh, vyslovil prozatímně, že tedy tam, tam došlo k tomu, že Maďarsko mm, odepřelo potravu dvěma uchazečům o azyl z Iráku, kteří byli v nějaké té fázi chceme říci, že je důležité zakročit, aby tedy alespoň lidé měli přístup k potravě. Myslím si, že toto je takový příklad, který opravdu ukazuje, jak závažná je ta situace. Navíc bych chtěl ještě říci, že v této konkrétní situaci pomohli tomu uchazeči, tomu žadateli o azyl nevládní organizace, neziskové organizace. A chci říci, že pokud bych nebylo, tak co by se s ním stalo? Maďarsko eh, Navíc Maďarsko je ohroženo 400 eh, Eh, médií. Ehm, ta situace byla ještě zhoršena tím, že se vláda dále rozhodla, že eh, se tato situace nebude řešit ani pod dohledem vlády, ani médií. A dále Maďarsko také požádalo eh, organizaci Monitor, aby provedla ad hoc situa- analýzu situace Evropská komise bude i nadále situaci monitorovat a budeme vás eh, plně informovat. Dále, co se týče situace Středoevropské univerzity, tak bohužel zde také nemáme žádné dobré zprávy. Jak už jsem říkal v lednu, eh, tato univerzita se musí přestěhovat, eh, včetně svých akreditovaných programů, musí odejít z Budapešti, takže ten akademický rok, který začne v roce 2019, bude zahájen ve Vídni akademické eh, vláda vlastně vytlačuje akademické programy ze své země, z té systematický, vyvíjí systematický nátlak, to je naprosto bezprecedentní příklad v Evropské unii a je to velice znepokojivé, že, se, že k tomu dochází, vzhledem k tomu, že teď vlastně už eh, běží ta, eh, ten proces Evropské komise, je to stále teď ještě, je to před soudem. Eh, dále je zde vlastně takzvaný otrokářský zákon, který vláda přijala loni v prosinci, který vyvolal obrovské demonstrace na ulicích a Maďarsko bylo vyžádáno Evropskou komisí, aby vysvětlila situaci. Komise nyní eh, popis nebo shleduje, jak tedy ta legislativa, konkrétně tedy eh, zákon o pracovní době je v souladu s co se týče korupce, tak eh, komise také eh, sleduje, jak, jak ta země mm, prosazuje eh, doporučení pro jednotlivé země, které se týkaly korupce. 27. února zde byla zpráva o Maďarsku, bylo to v souladu, nebo bylo to v kontextu evropského semestru a tam se ukazuje, že ohledně těch doporučení pro jednotlivé země z roku 2018, která žádali posílit eh, antikorupční eh, rámec, zlepšit transparentnost a eh, zlepšit také zadávání veřejných zakázek, že se to nějak nezlepšilo, že nebylo reagováno na tyto ehm, žádosti na zlepšení. Dále zde žádáme v této zprávě také zlepšení nebo um, pře, um, to, aby se posoudila znovu situace justice. A jak byž bylo také eh, v této zprávě, tak komise nyní analyzuje i to, že zde je nový eh, soudní systém eh, a zajímá nás, zda tam je dostatečně, tam jsou dostatečné záruky toho, že bude ochráněna nezávislost um, soudnictví. Pak je zde také um, analýza Benátské komise z března, která říká, že je zde vlastně velká, velice silná koncentrace moci pouze v, v některých rukách a že tam nejsou dostatečné, uh, dostatečný systém záruk a protivách. Benátská komise žádala Maďarsko, aby uh, pozměnila legislativu, aby ji novelizovala. V Maďarsku byly předloženy již minulý týden um, návrhy k novelizaci a je zde tedy žádáno, aby Maďarsko pozměnilo legislativu natolik, aby byly ošetřeny všechny požadavky Benátské komise. My budeme ještě, um, ještě provedeme hodnocení a budeme také brát v úvahu i stanovisko Benátské komise. A co se týče dalšího postupu ohledně článku 7, je to teď na radě a na předsednictví, aby se rozhodlo, jak bude, jak zda bude organizovat svou další práci. Já tady bohužel s politováním eh, musím říci, že Evropský parlament ještě nepředložil odůvodněné stanovisko radě. Komise řekla, že ať už rada zaujme jakoukoliv pozici, musí brát v úvahu to odůvodněné stanovisko Evropského parlamentu. Jak víte, tak eh, Komise předložila eh, faktický mm, přehled faktů, který se týkají zejména toho těch porušení. Týká se to tedy az, pomoc uchazečům o azyl, vysok, vysoké školství, se, segregace Romů ve školách. Všechny tyto věci jsou teď ještě u soudu. Maďarsko má reagovat na to odvodněné stanovisko a já věřím, že Rada má již nyní v rukou všechny klíčové prvky, aby mohla sama posoudit všechny tyto otázky. A z toho důvodu já také Očekávám, že se rada vrátí k tomu eh, na své schůzi v Dubnu, kdy se bude konat eh, rada, zasedání Rady pro všeobecné záležitosti. Děkuji. Děkujeme vám a díky, že odkazujete také na práva a pravomoci parlamentu v této celé věci a posilujete tak naši pozici v tom smyslu, co se snažíme všechno udělat na Radě pro obecné záležitosti. Jsem si jist, že i naše paní zpravodajka se k tomu vyjádří. Takže teď dostane slovo pan Stojka z předsednictví, prosím. Děkuji, pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, členové výboru. Všichni se shodneme a nemusíme to říkat, zahrnuje to i rumunské předsednictví, že ochrana právního státu, demokracie a základních práv je v naší unii zásadní. Připomínám, že 18.9. loňského roku Rada obdržela mm, odůvodněné stanovisko Evropského parlamentu podle článku 7.1 eh, kde se rada žádá o to, aby zhodnotila, zda existuje jasné riziko pro vážné porušení ze strany Maďarska, hodnot, na kterých je Evropská unie založena. Od té doby je toto téma na pořadu jednání eh, rady již po třetí. Eh, za rok 2019 bylo to diskutováno již na únorové radě pro všeobecné záležitosti za rumunského předsednictví. V list, na listopadové schůzce Rady pro všeobecné záležitosti jsme od Maďarska obdrželi písemnou odpověď na eh, odůvodněné stanovisko parlamentu a faktický příspěvek od komise, co se týkalo ještě nevyřízených postupů pro porušení pravidel vůči Maďarsku. V prosinci 2018 a v únoru letošního roku ministři provedli výměnu názoru k dalším krokům v rámci této procedury. Další eh, Výměna názorů se předpokládá 9. dubna na příštím zasedání této rady, jak říkal pan místo předseda. My i nadále budeme přeskoumávat odůvodněné stanovisko parlamentu. Já si netroufnu nějak předjímat závěry nebo výsledky tohoto procesu. Každopádně budeme parlament informovat o jakémkoliv vývoji. A za tím účelem náš ministr George Chamba, ministr pro evropské eh, otázky, souhlasil u příležitosti únorového zasedání Rady, že bude informovat eh, Evropský parlament eh, v kuloárech nadcházejícího dubnového zasedání Rady pro všeobecné záležitosti. To je vše, děkuji vám. Děkujeme, pane Stojko. Jenom aby to bylo jasné, vy hovoříte o informování parlamentu, ale nejde o pozvání pokud jsem vám dobře rozuměl. No a vy si hledáte tlumočení, no dobře. Eh, takže eh, to, co jste říkal o parlamentu, jste říkal, že nám uděláte debriefing, ale naše práva jsou poměrně jasná, takže my budeme čekat na pozvání. Toto je jistě téma, o kterém se zmíní ještě zpravodajka ale upřímně řečeno od vás jsem neslyšel to, co jsem čekal, že uslyším, ve smyslu toho, co parlament od Rady pro všeobecné záležitosti čeká. Konec konců zmínil to i pan první místo předseda. Fajn, ta situace se dále rozvíjí, paní zpravodajka to jistě rozvede dále. Tak, kolegové, teď bude mít slovo zpravodajka, jenom abych vám řekl, jak to bude. Poté koordinátoři a stínoví zpravodajové. Jste tam všichni na seznamu. Začneme Judith z Argentiny. Spravodajkou, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ono je vždy fajn na veřejné schůzi slyšet, že budeme někdy časem debriefováni. To nám zatím nikdo nikdy neřekl. Pane předsedo, děkuji komisaři Timmermansovi za jeho velice detailní přehled toho, co se stalo za posledního půl roku. Já to nemusím říkat znovu, ale je to půl roku poté, co Evropský parlament hlasoval o své zprávě 9 a my jsme eh, žádali od této schůzky to, abychom nějak eh, věděli, jak na tom jsme tedy eh, to jste udělali, ale přizvali jsme také rumunské předsednictví, aby nám vysvětlilo svůj harmonogram. A opět ani toto jsme neslyšeli a upřímně mě to trošičku zaráží. Rumunské předsednictví uvedlo své předsednictví na výboru Libé. Tady byli dva ministři spravedlnosti a vnitra. A já jsem se jich na veřejnosti ptala, zda by nám toto mohli objasnit. Měli jsme plenární debatu se ministriní zahraničí, já jsem se jí tam ptala, co hodlají dělat. E, pak jsem za ní přišla, tváří v tvář, a zeptala jsem se i na to samé. Ptala jsem se ambasády, žádala jsem schůzku, to mi nikdo neposkytl. A teprve po spoustě otravování nám eh, někdo věnoval 30 minut před posledním zasedáním Rady pro všeobecné záležitosti. Tam byl pan Moraes a já. A nejprve to měl být pouze pan Moraes. Já jako zpravodajka jsem tam vůbec nebyla přizvána a chtěla bych poděkovat sekretariátu a panu předsedovi, že se to ve finále změnilo. A za těch 30 minut jsme doufali, že nám někdo udělá představu o tom, co rumunské předsednictví hodlá udělat. Ale rumunské předsednictví to celé otočilo a e, začalo nás žádat, abychom my je informovali o tom, jak vypadá situace s právním státem v Maďarsku. Ale upřímně řečeno, my jsme vám sepsali zprávu a teď je přátelé na vás, abyste to vyšetřili. Tak, eh, včera jsem si všimla v rámci eh, debaty okolo EPP, že i oni hodlají vše znovu vyšetřovat. Budou tam tři takový moudří muži, kteří se budou Maďarskem zabývat, ale upřímně řečeno, my už jsme tu práci odvedli. Další krok je teď rozvést v rámci rady, co a jak bude dál. Pan předseda o tom to už hovořil. Parlament v rámci dopisu předsedy Tajányho opakovaně žádal, aby ta zpráva byla předložena. Zatím se nic nestalo. To je stále otazník, který vysí ve vzduchu. A kromě toho, a říkám to znovu, parlament nechce být na každém zasedání rady. To samozřejmě ne, ale my samozřejmě zasedáme otevřeně. Vy můžete k nám přijít kdykoliv. My to od vás nechceme. My pouze chceme, abychom vám mohli napomáhat v rámci toho vašeho procesu, protože vy jste obdrželi naši zprávu a to bylo v září, ale přesto jste se stále nikam neposunuli a jste pořád na začátku. Takže já upřímně chápu, rada už nám to říkala v únoru, že jsou některé členské státy, které v podstatě nechtějí tuto věc probírat. To chápu, ale je vaše odpovědnost, abyste to dali na pořad jednání a abyste vypracovali nějaký harmonogram. Ono je daleko složitější nějaké téma dostat z pořadu jednání, než nějaké téma dostat na pořád jednání. Takže má otázka na rumunskou ambasádu. Proč jste nic takového nepředložili? Proč nemáme harmonogram? Jak to, že nejste schopni nám vysvětlit, kdy budete pořádat která slyšení a jaké kroky, že to hodláte učinit? Poprvé, když jsem se na toto ptala, tak se mi řeklo, je moc brzy, naše předsednictví začalo, ale budeme to řešit. A teď je polovina března, teď už brzy není. Já jsem si vás vyslechla a neslyšela jsem ani slovo. A v mezidobí toto téma lidí, eh, kterým ve vazbě nikdo nedá najíst v Maďarsku, to není první případ. Už osmkrát na toto vydával soud stanovisko, a to jsou jen ty případy, o kterých prosím pěkně víme. Benátská komise zrovna minulý týden přišla se svou analýzou ohledně těch nových správních soudů v Maďarsku. A myslím si, že by bylo velice prospěšné, kdybyste konečně začali dělat svou práci a vzali všechny ty nové věci, se kterými já jsem se nemohla eh, popasovat, protože má práce oficiálně skončila 12. září loňského roku a abyste je zakomponovali do svých diskusí teď. Takže, pane velvyslanče, stejná otázka ale na vás. Jaké má rumunské předsednictví plány v této věci? a jakým způsobem hodláte naplánovat a strukturovat celou tuto debatu. Já upřímně řečeno nechápu, jaký že to debriefing mi můžete udělat, když nejste schopni mi dopředu říci, jaké v první řadě máte plány. Tady máte scénu, prosím, my jsme europoslanci, jsme tady od toho, abychom plnili svou demokratickou funkci. Jsme tu ti, kteří hlasovali pro tuto zprávu, kteří hlasovali pro vás a dali do vašich rukou vážnou odpovědnost. Dvě třetiny Evropského parlamentu to tehdy byly. Pane velvyslanče, řekněte nám, co uděláte. Děkujeme paní Sargentini. A teď, kolegové, a to prosím pěkně, než pan eh, místo předseda komise a zástupce předsednictví pan Stojka eh, zareagují, si vyslechneme koordinátor Jastinové zpravodaje jako první paní Sipl za SAD. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu dnes hovořit německy. Než eh, řeknu konkrétně něco v Maďarsku, bych ráda ještě jednou ozřejmila, že Maďarsko je velkolepá země, eh, do níž se vždycky vyplatí jet a v minulých letech při nejrůznějších pobytech jsem v Maďarsku potkala vynikající velkolepé lidi a pro mě je strašně důležité, abych toto předeslala ale že takřka už desetiletí zažíváme v Maďarsku to čeho jsme svědky a kde už mě takřka unavuje o tom stále hovořit a to je nebezpečné, protože tato únava samozřejmě znamená, že se na, tyto, na tento stav zvykneme, na tyto poměry zvykneme a, a vidíme, že i v jiných zemích jsou, dochází k podobnému vývoji. Máme tady vývoj, kde se jde o nezáv, jedná o nezávislost justice, o nezávislost médií, o nezávislost občanské společnosti, lidé bez přístřeší či migranti jsou ve svízelné situaci a lidé, kteří jim pomáhají, se dostávají do, také do svízelné situace, no a nebo se vůbec celý rok nic neděje. A pak tady máme ten postup pro porušení smlouvy. A může být, že komise nemá žádný jiný manévrovací prostor k jednání. Ale co to znamená postup pro porušení smlouvy? nebo rozsudek soudu. Eh, v eventuálním případě ano, někdy se zákony změní, to je pravda, ale velice často až poté, co došlo k té škodě. Mm, tak jak to vidíme například pro, důchodový, pro odchod do důchodu u soudců a tak dále. E, to je jenom takový sflikovaný koberec, tento postup pro porušení smlouvy, ale co mi od všech chybí, zejména především od rady, je naprosto jasné oznámení toho, co se děje, protože to, co tady Orbán a jeho lidé provozují, není jak někteří politice bohužel i v Německu říkají, nějaký normální Eh, eh, postup občansko, mm, eh, občanských sporů. Tady se jedná o to, aby se nejprve vzbuzovaly emoce, ať už proti komukoliv, a potom se ten člověk pře- prezentoval jako silný státník. A to je velmi nebezpečné. A když tady kritizuji radu, protože ona na to jenom hledí, už celá léta nic nedělá, jen se na to dívá, nevychá, ne, vysloví vůbec žádnou kritiku, když už devět let, před devěti lety, před osmi lety, možná dokonce před sedmi lety, my už jsme Kdybychom bývali našli jednoznačnější slova, tak by byla bývala. Existovala šance, že by možná se vývoj byl ubíral jiným směrem. Mlčení není žádná politická alternativa a jenom to dívání se na to taky ne. A ten dnešní termín, to samozřejmě nikdo nemohl před, vědět předem, že dojde k této souvislosti a to bych taky ráda využila, abych kritizovala, jak směšné jsou některé způsoby chování určitých politických stran takřka deset let tady diskutujeme o Maďarsku a od jednotlivých stran tady v parlamentu a frakcí jsme neslyšeli vůbec nic. Teď došlo k plagátové kampani, kdy na níž náhodou je předseda parlamentu a to je, na níž je předseda komise, promiňte, a to je najednou důvod k tomu, aby se tady začalo jednat, no to pro mě teda trapné na nejvýš a mě je úplně šuma fuk, jestli Urban a jeho strana jsou členové v nějaké frakci nebo ne a také nepodsouvám všem členům té dotyčné frakce, že vždycky všechny věci, které se dějí v Maďarsku, podporují. Ale co očekávám je, nejenom konečně jasné stanovisko komise a jasný postoj rady, ale také jasný postoj všech předsedů frakcí v Evropském parlamentu, zejména od těch, kteří eh, usilují i o jiné funkce, aby se zcela jasně vyslovili a přiznali k demokracii a zaujali naprosto jasný postoj k tomu, co konkrétně se musí změnit Maďarsko. Protože když se bude jenom mlčet a hledět stranou, to rozhodně není žádné řešení a musím vám upřímně říci, že vůbec nevím, jak to mám našem občanům a občankám vysvětlovat, že, má, že něco takového připustíme uprostřed Evropy. Much, Děkuji vám mnohokrát, Birgit. Za Alde má slovo paní Griesbeck. Děkuji, pane předsedo. Eh, já se připojuji k těm návrhům, které tady zazněly z úst paní zpravodajky a také kolegyně Birgit Cipel a e, kolega Michel, který je stínový zpravodaj naší skupiny, e, chce vyzvednout pouze jednu věc po té, co proběhlo tolik času. Eh, poté, v jaké obtížné situaci se nachází Evropská unie, je skutečně na nejvyšší, nejvyšší čas, aby Evropská komise, Evropská rada zaujali jasný postoj a pracovali na tomto tématu a podporovali naše hodnoty. Vzhledem k tomu, co se tady děje, děkuji mnohokrát a rozhodně ehm, mě těší ta práce, která byla vykonána nejenom členy tohoto výboru, ale i jinými Evropany občany, kteří prostě mm, se drží evropských hodnot. Thank you, Nat. Děkuji, Natalie. Teď za GUE má slovo paní marie Kristin Berža. A nepletuli se marie Kristine zároveň stínová zpravodajka k této věci. Sorry. <laughs> Thanks. Eh, eh, děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane Timmermanse. Mám to privilegium, smím-li to tak vyjádřit, že mohu sledovat od roku 2010 to téma. A, a musím přiznat, jak bych to měla říci, že se domnívám, že tato diskuze je tak trochu surrealistická. Ráda bych začala tím, co řekla Brigitte Cipel a myslím si, že to je strašně důležité, abychom to připomínali úplně pokaždé, že to, co děláme tady, to je připomínání eh, a obhajoba státu práva. To není vůbec nic proti maďarskému lidu, není to nic proti Maďarům. Je to proti vládě, eh, která spochybňuje otázky právního státu, demokracie a zákona. Ho, hovořilo se o problému médií. Rád bych vám řekla, že první usnesení Evropského parlamentu k Maďarsku se právě týkalo otázky médií a bylo to z března 2011. Hovořili jsme o otázce nezávislosti soudu. Z velké části to bylo cílem usnesení týkající se ústavní reformy v roku 2011. Hovořil se nám o Benátské komise, o, mm, o, o lidských právech, no, k tomu jsme se vyjadřovali. To bylo usnesení z července 2013, zpráva pana Tavareše. A kde jsme dnes? jsme v roce 2019, jsme před volbami do Evropského parlamentu a chci říci, že kdyby bývalo došlo k patřičným opatřením a k postupným postupům nebo zahájení postupu proti porušení smlouvy a nedodržování práva, mohla ta situace vypadat jinak nejen v Maďarsku, ale v celé řadě jiných zemí Evropské unie, kdy otázka právního státu, nezávislosti justice a lidská práva eh, jsou spochybňována. A teď tady prostě má dojít jenom k malému potrestání a že dojde k novému šetření toho, jak vypadá situace v Maďarsku, tak si, tak, tak si kladu otázku, kdo se komu tady posmívá a říkám to ve jménu všech voličů Evropské unie, e, protože otázka právního státu, nezávislosti justice a lidských práv je e, úplným základem Evropské unie. Jestliže nám eh, chcete dokázat, že jste opravdu místo předseda komise a ne jenom kandidát socialistů na, příští, mm, na předsedu příští komise, tak nám ukažte opravdový postup komise. Ukažte nám, co všechno komise dělala. Nebylo to vůbec zapotřebí, aby se to tak řečnil, když, se, když vlastně k ničemu nedošlo. Eh, ukažte nám, kud jasná fakta a data. Eh, protože když tomu nedojde, tak nepokročíme v Evropské unii, protože Evropská unie, v Evropské unii otázka právního státu a ochrany lidských práv eh, se stávají stále slabšími. No, já jsem si jist, že pan místo předseda na to určitě reaguje, pokud ne teď, tak později. A ještě se hlásí paní Gale a pan Niedermiller. Ještě někdo další bude chtít promluvit? Pokud ne, tak už uzavřeme seznam řečníků a nejprve paní Gale. Eh, Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Chtěla jsem říci, že koordinátorka paní Mecola eh, mi dala slovo své, svou možnost, abych tedy tady pohovořila místo ní. Za mě z toho nemám vůbec problém, ale samozřejmě eh, z kvality jako koordinátorka bych měla přijít na řadu dřív. Chci říci panu Timmermansovi, že se poměrně mílí v tom, co tady říká. Nejedná se o e, organizování diskuze o Maďarsku dnes odpoledne. To, co by bylo potřeba udělat, bylo informovat o situaci, e, o tom, co se udělo na radě. Ano, mm, chápu, že podle článku 7 je tady právnický proces, postup pro porušení smlouvu, který eh, by vám býval dal už dlouhou dobu možnost konat k tomu, abyste také něco dělali. A nejenom, aby se to dělalo tady v parlamentu. Hovoříme tady o politických hrádkách. Eh, eh, jedná se tady o politický nástroj, který používá paní z Argentíny a levice. Nejedná se tady o to, abychom diskutovali o situaci v Maďarsku. Pan Timmermans tady okomentoval modifikaci zákona pracovního, ale pan Timmermans by měl vědět, že to používání eh, modifikace eh, právního zákona je něco, co využívá levice ve své vlastní kampani. Je to kampaň opozice. A proto, pane si byste neměl se stát nástrojem volební kampaně. Hovořilo se o právním státu v Maďarsku, o závažných problémech, v nich se nachází ale to všechno se zakládá jenom na tvrzení určitých nevládních organizací, kterým chybí základ. V mnoha případech je nelze vůbec prokázat a dokázat je a přitom podle toho, co říkáte, se jedná o vážné porušení zásad právního státu. ale hovoří se o situaci e, určitých studentů pro koncesi udělování diplomů. Paní Sargentiniová řekla, že její práce skončila v září minulého roku. A já s tím souhlasím. Ale pakliže teď míč je na radě, no tak nechme radu, ať rada udělá to, co musí dělat, aby se zachovávala interinstitucionální rovnováha a aby realizovala, aby udělala svou práci a aby prostě se přestalo se snahou těžit politické body z tohoto tématu. Pan předseda Moraes eh, my jsme tedy nedostali v našich podkladech, že se bude znovu eh, hovořit a diskutovat o situaci v lidí v Maďarsku. Musíme pracovat koherentním způsobem. Konkrétní bod souvisel s článkem 7.1 a nikdo nerespektoval to, co ten název tohoto bodu říká. Eh, paní Sargentino a jiné, jiní, kteří straní levici, eh, chtějí prostě sbírat body, aby už zahájili i tady svou volební kampaň. A znovu opakuji, to, o čem se diskutovalo dnes, nebylo domluveno s koordinátory. Děkuji, já chci pouze něco vyjasnit. Pan místopředseda Timmermans je na, na, na naše pozvání a ten bod vyplývá z eh, aktuální politické situace. Ehm, to jsou možná informace, které asi nepotřebujete, ale musela jsem to ještě říci. A poslední, který se hlásil do diskuze, pan Peter Niedermiller. Děkuji mnohokrát. Pan Timmermans řekl, že v poslední době se situace příliš nezlepšila eh, a vlastně situace se zhoršila v mnoha případech. A určit, do určité míry to tak je. Eh, vláda eh, stále mm, porušuje práva agresivnějším způsobem, když se podíváme na maďarský parlament, co se tam děje ani tam není ochota diskutovat o, návrh, který, eh, o návrhu, který předloží opozice. A předseda parlamentu se dokonce snaží bránit, ehm, prostě klást různé překážky pro eh, členy opozice. Důležité je, aby Evropská komise eh, obhajovala svobodu, Mm, a svobodu univerzit osazovat se v centro, ve středoevropském prostoru, ale to není jediná univerzita, která se nachází v nebezpečí. Také Maďarská akademie a veškerá její síť mm, institucí se nachází v nesmírně ohrožené situaci. Síť výzkumu výzkumníků. Výzkumná síť podléhá vydírání a velkému tlaku. Vláda se snaží vyvíjet tlak na výzkumníky, aby jim říkali, v čem, o čem mají bádat, co mají zkoumat. Mm, dokonce Akademie věd pro maďarský výzkum nefunguje dobře a to znamená veliké nebezpečí pro existenci této instituce. Také se chci zmínit o tom, co se stalo včera v EPP. Jeho lídři řekli, že politika, kterou provozuje Fides, není v souladu s hodnotami EPP, což jsou konzervativní a křesťanské hodnoty. Ale všichni víme, že Fides není jenom strana, je to strana maďarské vlády a když EPP říká, že tato politika Fidesu není v souladu s hodnotami křesťanskými a konzervativní EPP, no tak to lze aplikovat na celou maďarskou vládu, protože Fides se rovná maďarská vláda. A to, co je ostudné, není eh, to, co je tak ostudné, máme tady různé ty plagáty a, a ale to není problém, jak si, že ta se na, na, na plagát dá eh, komise, předseda Evropské komise. Ale já se chci zeptat, co se stá s tou komisí 13 členů, eh, kteří byli jmenováni eh, do tedy budoucí komise a jak se oni hodlají chovat ke Maďarsku. A teď přejdu k fungování rady. Jsou tady dvě zásadní události, ke kterým došlo v minulém roce a které velmi ovlivnily Evropu. Za prvé to byla krize uprchlická a za druhé to bylo to porušení mm, právního státu. Evropská unie nebyla schopna dohodnout se nějakým způsobem. A proto Evropská rada v obrchlické krizi nejprve neudělala vůbec nic. A pakliže něco eh, poškozuje eh, reputaci Evropské unie, tak je to právě nejednání rady. A eh, rakouské předsednictví v tomto smyslu neudělalo absolutně nic. Proto se tady nejedná o to diskutovat o jedné izolované události. Je třeba, aby rada eh, konečně konala, protože to škodí prostě celé Evropské unii. No, já si myslím, že když lidé ukazují prstem, že někdo něco nedělá nebo naopak dělá, tak si myslím, že eh, bychom se měli eh, zaměřit zejména na radu, že ano, my jsme se alespoň v posledních týdnech snažili vysvětlit pozici parlamentu. Já nechci tlačit na předsednictví, ale tak to je. Tak, děkuji vám za tyto příspěvky a poprosím pana prvního místo předsedu komise, aby zareagoval, poté bude mít prostor předsednictví a pak poprosím ještě zpravodajku na samý konec. Nejprve tedy pan první místo předseda komise Timmermans. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, já jsem možná špatně pochopil pozvánku výboru Libe, ale já měl pocit, že jsem sem byl pozván, abych vám prezentoval aktuální stav věci a rozhodl jsem se vám poskytnout své informace o tom, co se změnilo nebo co se nějak vyvinulo od, té, od poslední příležitosti, kdy jsem informoval parlament, což bylo před několika měsíci. A to jsem také přesně udělal. Za druhé, velice by mě zajímalo, jak jsem poslouchal paní Gál, jestli ona opravdu hovoří jménem EPP a celé EPP bylo by nesmírně fascinující, kdybyste mi prosím toto pěkně řekla. Já si to každopádně budu pamatovat, až budeme příště vést diskuse o právním státě, protože některé ty věci, které paní Gál řekla, mi ale vůbec nezapadají do toho, co mi tvrdí ostatní lidé z EPP. Paní Gál řekla, že mluví jménem své frakce. Pokud to tak je, tak to beru velice pečlivě na vědomí, to, co jste řekla, madam. Jsem si jist, že se objeví v příštích měsících příležitost o tom diskutovat ještě jednou, minimálně. Mám-li se vyjádřit k otázkám, k okolnostem, které nastaly před mandátem Junkrovy komise, tak ano, to je pochopitelné, protože s tímto tématem, to je pravda, se zabýváme většinu posledního desetiletí, ale je pro mě dost obtížné brát na sebe odpovědnost za něco, co se udělalo nebo naopak neudělalo předtím, než jsem nastoupil do funkce. Chtěl bych říci, že za to období, kdy jsem já odpovědný za právní stát, tak eh, jsem se v dobré víře snažil dořešit všechno, co jsme jako komise vnímali jako něco, co je v nesouladu se závazky Maďarska vzhledem ke smlouvách a snažili jsme se ty věci vyřešit pomocí nástrojů, které komise tehdy měla k dispozici. A procedura pro porušení pravidel, to je něco, co dlouho trvá, ale zároveň je to velice, velice silný nástroj, protože nám umožňuje začít s dialogem, s členským státem, kterého se to týká. A pak, když ten dialog nepřináší výsledky, pak to předáváme Evropskému soudnímu dvoru, aby vydal soudní stanovisko k tomu, zda bylo nebo nebylo porušeno právo EU. A řekl bych, že i ve vztahu s Maďarskem to doposavať byl poměrně důrazný nástroj, který také dokázal skorigovat některé ty věci, o kterých jsme si mysleli, že Maďarsko v tom, že se tak chová, nesplňuje závazky v EU. Dovolte mi učinit jednu poznámku ohledně toho všeobecného vývoje. Já vnímám, že je potřeba zmiňovat tu nepohodlnou pravdu. Vidíme, že se objevuje v maďarské společnosti velká podpora pro to, co dělá maďarská vláda, protože maďarská vláda prostřednictvím všech možných médií a prostředků je schopná občas eh, Maďary velice pevně navázat na jejich vlastní obavy, například obavy před migranty, obavy před uprchlíky. Ale za boha nedovedu pochopit, jak můžete tvrdit, že hájíte křesťanské hodnoty a Evropu a zároveň upíráte jídlo a pití lidem, které jste sami zadrželi. Nechápu, jak můžete vůbec tyto dvě věci skloubit. A blahopřeji všem, kteří tvrdí, že obhajují křesťanské hodnoty, ale možná bychom tedy měli vést eh, jaksi fundamentálnější diskusi o tom, co to ty křesťanské hodnoty tedy jsou. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme, pane první místo předsedo komise poprosím pana Stojku, jestli nám chce tady ještě ještě něco říct? Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi v první řadě připomenout, že rumunské předsednictví pořádalo schůzku ještě před tou Radou pro všeobecné záležitosti 19.2., kde si vyměňovalo názory se, se zástupci Evropského parlamentu ohledně stavu jednání o tom nedávném návrhu eh, v radě. Co se týká harmonogramu, předsednictví skutečně nastavuje plán práce a činí tak eh, za konzultace s všemi ostatními členskými státy EU. A to je ten důvod, eh, který v tomto procesu vedl k tomu, že O tomto důležitém tématu se nediskutuje na Radě pro všeobecné záležitosti v březnu. Ale dovolte mi potvrdit, že další výměna názorů je naplánována na příští zasedání Rady pro všeobecné záležitosti 9.4., jak už jsem řekl ve svém úvodu. Dovolte mi podělit se s vámi ještě o pár, řekněme, techničtějších aspektů, co se týče zapojení Evropského parlamentu do této celé věci. Jistě víte, že článek 7 bod 1 dává Evropskému parlamentu dvě hlavní pravomoci, ale ani jedna z nich nehovoří o tom, že se parlament má účastnit jednání na radě. Ať už v podobě konzultací nebo v podobě mm, ústního vysvětlení toho odůvodněného stanoviska. Co se týče participace na jednáních rady, to je řízeno v jednacím řádu rady. A já tady mám k článku 5.2 poznámečku, kde se říká, že například komise musí být pozvána e, na jednání rady, a to samé se týká Evropské centrální banky v případech, kdy tato provádí své právo iniciativy, ale žádná taková doložka neexistuje pro Evropský parlament jako v jiných případech v minulosti, kdy parlament předložil nějaké takovéto stanovisko, ani tehdy parlament nebyl na formální zasedání rady pozván. Přesto to nezamezilo plodné spolupráci mezi radou a parlamentem. A na závěr mi dovolte poznamenat, že institucionální nastavení, zejména eh, role parlamentu jakožto autora odůvodněného stanoviska, a jeho právo vyjádřit souhlas, už tak parlamentu dává zásadní roli v tom definitivním výsledku. Ale samozřejmě si to žádá spolupráci s radou a to chce předsednictví také prosazovat proaktivně. Bohužel e, zde není žádný prostor pro přímou participaci parlamentu na zasedáních, na formálních zasedáních Evropské rady. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. No, já bych si byl přál, abyste toto všechno neřekl. Nevím, proč jste to musel říct, pane Stojko, takto veřejně. Zcela vážně, zcela vážně. No. Já si myslím, že byste si měl uvědomit, že jsme o tom eh, sáhodlouze diskutovali, ale pokud eh, toto chcete diskutovat otevřeně zde eh, ve výboru, takto před prvním místopředsedou komise. My jsme eh, žádali o doložení práv parlamentu. Pan předseda parlamentu odeslal ne jeden, ale dva dopisy. Říkáte skutečně to, že v, v Eh, jednacím řádu rady je to, že eh, máte zakotveno v řádu, že tam může přijít jakákoliv jiná instituce kromě nás, že tam může přijít Evropská centrální banka a všelijaké agentury nebo co? Upřímně řečeno, já si nemyslím, že my bychom měli 9.4. čekat někde v nějaké komůrce, až budete zasedat. Myslím si, že byste nás alespoň jednou na zasedání Všeobecné rady pozvat mohli, protože pokračujeme tak v práci, u které mají někteří kolegové pocit, že se nikam neposouváme. My se snažíme, a to byla vlastně částečně kritika prvního předsedy, my se z naší strany ze všech sil snažíme, aby se ty věci posouvaly. Já se omlouvám, nebudu nikoho už nudit, to má na starosti paní z ale věci se neposouvají, pane kolego. Apeluji na vás. Vezměte si ještě jednou ty dopisy přečtěte si je, protože je nepřijatelné, abychom my byli strkáni do této pozice. My jsme Evropský parlament, máme v tom procesu formální roli a mě šokuje, že něco takového jste schopen takto otevřeně říci. Nevím, jestli pan první místo předseda komise k tomu chce něco dodat. Dovolte mi říci dvě věci. Jedna je obecnější a ta je tato. Když jsme psali e, smlouvu a článek 7, a konec konců článek 50, já jsem tehdy u toho byl, tak tehdy se to sepisovalo s tím, že si vlastně nikdo nemyslel vážně, že ty články kdykoliv použijeme, protože to bylo tak daleko za rámec tehdejší reality, že bychom třeba nějaký členský stát skutečně um, nějakým způsobem sankcionovali kvůli tomu, jak tam porušují právní stát, anebo že by někdo chtěl z Unie odejít. Když jsme tyto články psali, tak vlastně jsme nepromysleli ty všechny možné jednotlivé důsledky toho, co by znamenalo ty články tak také aplikovat. E, pakliže toto je ten případ, tedy v případě článku 7, tak podle mě nelze, aspoň podle mě osobně, nelze využít jednací řád k tomu, abyste zabránili jedné instituci v tom, aby tato hrála svou plnou roli, pakliže ta role je v článku 7 nějakým způsobem zohledněna. To je tedy má obecná poznámka. Má konkrétní poznámka je pak toto protože někteří v radě a někteří právní poradci v radě trvají na tom, že parlament nemá mít možnost toto udělat, tak pak chtějí po komisi eh, to, aby komise jim poskytla nějaké jaksi opodstatnění. A to já nechci, já se nehodlám dostat do pozice, kdy komise bude skákat tak, jak rada píská, protože to by nebylo, ehm, to by ne, ne, nebylo uctivé vůči parlamentu. Parlament podnikl rozhodnutí podle článku 7 a parlament podle mě by měl sám vysvětlit, proč zastává takovéto stanovisko, měl by sám říci, které jsou ty nejdůležitější věci v radě, protože rada dříve či později bude muset rozhodnout o tom, jakým způsobem pak s celou věcí budeme dále jednat. A já nehodlám umožnit, aby komise do tohoto byla zasažena jenom proto, že parlament s radou si nedovedou vyjasnit, jakým způsobem má parlament být reprezentován na radě. Tolik tedy má všeobecná poznámka, má konkrétní poznámka. Komise není žádný mediátor, komise není žádná mluvčí instituce pro parlament, parlament je jistě schopen hovořit sám za sebe a my se nehodláme dostat do této pozice, ať už nás tam chce dostrkat kdokoliv. Také jste hovořil o tom, že tam je nějaký, nějaké právní stanovisko eh, rady. Já si myslím, že to je spíše určitý, určitý nějaké morální, nějaký morální problém. Je to opravdu tam? Tak znamená, jaké, jaké to je toto stanovisko? A to, co říkala paní z Argentiny, já, my jsme neříkali, že chceme k vám chodit po každé na každou schůzi, ale jde o to, abyste nás alespoň jednou eh, pozvali Nechceme, abyste, aby vlastně na nás byly pouze nějaké debriefingy, abychom seděli někde v koutě. A také říkám, že nechceme, aby někdo byl nějakým prostředníkem. Já chci pouze říci příště, až eh, přijdete, tak prosím, eh, přijďte s lepšími návrhy, argumenty, protože toto není příliš hezké. A mm, paní Sargentiny, děkuji. Já jsem velice ráda, pane předsedo, že zahajujete určitou bitvu. Já jsem chtěla také připomenout, že neexistuje žádné právní stanovisko rady. Bylo tam nějaké ústní vyjádření a my jsme žádali eh, přístup k dokumentu a když jsme to o to žádali, tak se zjistilo, že žádný takový psaný dokument neexistuje. Dále bych chtěla říci, že touto zprávou popisujeme určitý trend. V odvodněném stanovisku jsem ehm, vysvětlila metodiku, aby to nikdo nemohl spochybňovat. A je zkrátka důležité, abychom si navzájem ujasnili, jak by měl vypadat ten běžný postup. Součástí toho postupu by mělo být, že my zde máme také právo se do toho zapojit, je to ten článek 7 a nestačí, nejde o to, aby, že, že máme právo být eh, po každé být přítomní, ale zkrátka máme právo iniciativy podle článku 7. A v té, v, tě, v té smlouvě se nehovoří, že je nějak důležité, kdo začne tu, eh, ten postup. Třeba komise zahájila ten postup s Polskem. A eh, my jsme třeba chtěli zahájit eh, jiný postup. My jsme vlastně zahájili ten postup s Maďarskem, v jiném případě byl zase rychlejší pan Timmermans ale zkrátka zde ne, smlouva ne, neupravuje žádnou hierarchii, kdo by měl zahájit to řízení. Já mám pocit, že komise si ale myslí, že tam je nějaká hierarchie, ale nevím, z čeho vychází. A to je rovněž nepokojivé. Eh, takže komise je žádána, aby přišla a aby také zahájila postup pro nesplnění povinnosti a přitom Evropský parlament vlastně říká, že zde se jedná o mnohem širší perspektivu než pouze o to řízení o, eh, o nesplnění povinnosti. Je zde mnoho aspektů a vlastně už se tomu věnujeme od roku 2010 a je zde tedy spoustu věcí, eh, kterých, eh, které činí maďarská vláda od roku 2010, kterým se musí věnovat. Dále hovoříte o tom, že zde má být plodná spolupráce a že se proaktivně s, nám, s, námi, s námi snažíte spolupracovat. Nevím, co myslíte tím plodná spolupráce a proaktivní, protože uh, zatím jste se proaktivně spojili se čtyřmi ministry, ale vlastně s námi jste se nějak proaktivně nespojili. Dokonce jste odmítli schůzku se mnou. My bychom velice rádi, kdybyste nás pozvali 9.4., abychom mohli zaprvé vysvětlit, co jsme učinili. Ale zřejmě to pozvání asi nedostaneme. Za druhé, teď eh, vlastně už jsme vám zatím dali pět možností veřejných, abyste nám nastínili svůj harmonogram jak chcete řešit jednotlivé otázky v rámci článku 7. Vy jste to odmítli a já to tedy beru jako znak toho, že tady žádná spolupráce není. Děkuji. No, já jste si teď nejsem jistý, jestli nás ještě někdo někam pozve jako svého oblíbeného hosta. A Navíc je ale docela smutné, že na konci funkčního mandátu Evropského parlamentu nejsou naše výsady respektovány. Určitě o tom ještě budeme hovořit s panem místopředsedou a zkusíme mm, si to nějak vyjasnit i se to. Dobře, děkuji vám všem kolegům. Nikdo už se další nehlásí. Já bych ještě chtěl jednou říci, že pan místopředseda Timmermans byl dnes pozván. E, myslím si, že také děkuji vám za tyto aktuální informace, které velice oceňujeme. Děkuji.